Madame la Présidente, Děkuji, vážení kolegové. Zahájíme tedy hlasování. Na úvod zde mám žádost o slovo paní Komi. Prosím, kolegové, posaďte se a buďte sticha, abyste si mohli vyslechnout paní Komi. Paní Komi, máte jednu minutu. Mikrofon, prosím. Já chci odkázat na článek 186 jednacího řádu. Evropa nechce zavírat oči před rozhodnutím soudu, který zavrhnul žádost dvou Maročanů, kteří chtěli zůstat v Itálii. Jeden ze zdravotních důvodů a jeden eh, také z rodinných důvodů. Je to vážné porušení lidských práv. My jim musíme dovolit, aby se vrátili domů. Jsou to evropští občané, jsou jedním z nás. Děkuji. Děkuji. Pane Bashire, máte 30 vteřin. Abyste také přednesl technickou připomínku. Já jsem si jist, že jste si vědomi, že se odehrává hrozná tragédie. V Pakistánu více než 500 lidí je obléháno, 124 dětí zemřelo, 200 je zraněno, je to boj proti extremistům. Tento národ je třeba chránit, protože oni chrání nás všechny. Měli bychom vyslat signál sympatie s tímto národem a měli bychom být partnery v boji proti extremismu, talibánu a tak dále. Je to opravdu hluboká tragédie a my všichni bychom měli společně vyslat signál a měli bychom pomoct tomuto národu v jeho boji proti extremistům. Děkuji. Děkuji paní Spinelli. Poslední technická připomínka a potom tedy začneme už hlasovat. Prosím. Mikrofon paní Spinelli. Jménem parlamentu a italských poslanců za GUE bych se ráda vyjádřila k jedné velmi závažné otázce, která se odehrála 15. prosince. Známý francouz, italský novinář, bývalý poslanec tohoto parlamentu Giulietto Chiesa byl zatčen v Talinu v Estonsku krátce předtím, než se dostavil na veřejnou konferenci, na kterou byl pozván. Potom byl propuštěn a odeslán zpět do Itálie jako persona non grata. Tématem konference byl Rusko je náš nepřítel. S otazníkem. <laughs> Takže podle mě je to opravdu závažný problém, protože v evropské zemi se zabránilo veřejné osobě vystoupit na veřejné konferenci. Děkuji, to není tak úplně technická připomínka, říká předsedkyně. A teď eh, zde máme volbu veřejného ochránce práv podle článku 219 eh, našeho jednacího řádu. Mám zde kandidátku paní Emily O'Reilly. Podle článku 219 odstavce 5 eh, se bude hlasovat tajně a kandidátka musí eh, získat většinu hlasů. Je třeba říci, že když se zdržíte, tak se to nepočítá jako eh, do těch eh, podaných hlasů. Světýlko se dosvítí bez ohledu na to, zda budete hlasovat pro, proti nebo se zdržíte. Podle šestého odstavce článku 219 já se musím ujistit, že je zde alespoň polovina poslanců takže to je bez problému. Nejdříve si uděláme testovací hlasování, abychom se ověřili, že je zde aspoň 316 poslanců. Takže hlasujte prosím pro, proti nebo se zdržte. Zahajuji testovací hlasování. Tout le monde a-t-il voté? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zde je výsledek. Je to zkušební hlasování. Nous avons largement... Ano. Máme 690 přítomných poslanců, takže můžeme přistoupit k volbě veřejné ochránkyně práv. Prosím, poslouchám vás. Máme zde problém. Tady nefungují dvě hlasovací zařízení. Mohl by sem prosím přijít technik? Žádný problém. Technici to přijdou opravit. Nyní tedy přistoupíme k hlasování o volbě veřejné ochránkyně práv. Zahajuji hlasování. Tout le monde a-t-il voté? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Šestset sedmdesát osm odevzdaných hlasů, 569 pro, 66 proti, 43 se zdrželo. Paní O'Reilly získala většinu odevzdaných hlasů, takže ji prohlašuji za veřejnou ochránkyni práv, já jí blahopřeji. Podle článku 219 také eh, bude schválena eh, soudním dvorem. Já jí gratuluji, protože je tady mezi námi. Bravo. Nous passons au vote sur a nyní přistoupíme k hlasování o zprávách. Začínáme zprávou pana Laví. Vědecké zkoumání otázek týkajících se potravin. Jedná se o jediné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zpráva je přijata, děkuji. Blahopřeji panu Laviovi. Doporučení paní Ayuso k umluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy. Jedná se také o jediné hlasování, jmené hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je přijata tato zpráva. A nyní doporučení pana Buzeka k dohodě s Marokem o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému. Opět jediné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zpráva je přijata opravdu drtivou většinou. Další doporučení pana Buzka obnovení dohody o vědecko-technické spolupráci s Ukrajinou. se jediné hlasování, jmené hlasování. zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zpráva je také přijata. A nyní doporučení pana Lambsdorfa, účast Chorvatska v Evropském hospodářském prostoru. Opět tedy jediné hlasování, prosím hlasujte. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zpráva je také přijatá. Zpráva paní Michajlovi. Režim daně octroi de mer v nejvzdálenějších francouzských regionech. Zahajuji hlasování. A vous tous Hlasovali všichni? Končím hlasování. Tato zpráva je také přijatá. A nyní zpráva pana Viotyho uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Virpul. Takže teď potřebujeme kvalifikovou většinu tří pětin. Já zahajuji hlasování. Tout le monde a-t-il voté? Hlasovali všichni. Končím hlasování. a je to přijato. Nyní zpráva pana Olbrichta, uvolnění prostředku z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, týká se to Fiatu. Takže zase kvalifikovaná většina tří pětin. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zpráva je také přijata. Dále zde máme zprávu paní Vana, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. EL Odysseus Focus. Zase tedy třetí pětiny odevzdaných hlasů musí být pro, takže prosím hlasujte. Končím hlasování. A tato zpráva je také přijata. A nyní zpráva pana Zanyho. Pořád k Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci, nyní tedy Air France. Znovu potřebujeme stejnou většinu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A tato zpráva je přijata. A na závěr zpráva pana Gualtieriho jedná se o jmenování členů jednotného výboru pro řešení problémů Jedná se tedy o jediné hlasování, tajné hlasování. Takže prosím, hlasujte. Le vote est clos. Končím hlasování. A tato zpráva je přijata. Já vám děkuji, vážení kolegové. D'accord.